Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. First, each committee meeting in Dámy a pánové. All year. Vítám vás v roce 2018, přeji vám všechno nejlepší do nového roku. Máme před sebou spoustu práce v tomto období. Zahájíme tady naše zasedání. Pokud nemáte žádné připomínky, můžeme tímto schválit pořad jednání. Nevidím, že by se někdo hlásil s připomínkami. Nemám pro vás ani žádná sdělení. Teď tedy můžeme schválit zápis z předchozího zasedání 6. listopadu 2018. A pokud nejsou žádné námitky, nebudou předneseny do konce tohoto dnešního jednání, budeme považovat tento zápis za schválený. Pustíme se do bodu 4 zřízení programu rozvoje evropského obraného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obraného průmyslu EU. Je to poměrně nové téma, jak všichni dobře víme. V podstatě to, eh, toto téma představili naši kolegové z AFETu, respektive z podvýboru SEDE, kteří toto eh, téma projednávají řadu měsíců, dokonce až dva roky. A samozřejmě ta, tu průmyslov, ten průmyslový rozměr eh, tohoto tématu je v naší kompetenci. Začneme tedy projednávat tato téma. Naší zpravodajkou je François Grostet. A dnešní rozprava se bude konat nad těmi čtyřmi z 472 pozměňovacími, orga, eh, pozměňovacími návrhy, které předložili naši kolegové a kolegyně. Jsou tady také eh, pozměňovací návrhy samotné paní zpravodajky. Jak si dobře již pamatujete, paní Grostet svoji zprávu představila na našem zasedání už 27. listopadu. Budeme tedy dnes projednávat pozměňovací návrhy. Paní zpravodajko, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat kolegyním a kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Jak jste teď zmínil, těch je poměrně velký počet. Eh, kolegové jich dali dohromady 437, dohromady jich je 472, což všechno dokazuje význam tohoto programu E, průmyslového rozvoje a význam, který e, tomu přikládá náš výbor. Vy jste to, pane předsedo, již v úvodu řekl. Tady jde o podporu průmyslového e, projektu po fázi výzkumu na nadcházející období tak, aby tady vznikl evropský obraný průmysl, který by byl inovativnější a konkurenceschopnější. Jak to řekl ostatně předseda komise Jean-Claude Juncker? Evropa by neměla eh, zadávat eh, dál dalším naší bezpečnost, naší obranu. Je tedy třeba, aby se zmobilizovaly evropské podniky, aby inovovaly své programy. Samozřejmě, já to říkám hned kolegům a kolegyním, kteří předložili pozměňovací návrhy. E, určitě všechny tyto pozměňovací návrhy zohledním, e, budu je studovat, ale bude třeba, abychom pracovali efektivně a rychle na určitém kompromisu, protože časový harmonogram je velice napnutý a my ho musíme striktně respektovat. Takže již předem děkuji všem za účast v této práci. Dovolte několik důležitých bodů. Co se týče objemu, tak se předpokládá 500 milionů eur. Někdo říká, že to není dost, jiní zase eh, trvají na tom, že to je příliš. Já myslím, že to je velmi rozumná částka pro obrané projekty. Je to solidní základ, eh, z kterého můžeme výjít. A samozřejmě eh, pak je tady ještě otázka nutné účasti členských států, ale je třeba tento eh, objem potvrdit, protože tento objem finančních prostředků bude znamenat velký stimul pro spolupráci. Eh, prostě musíme se vyhnout nějakým přerozdělováním finančních zdrojů odinut, musíme využívat tyto prostředky, které tady jsou Eh, zmíněny. Pak musíme podpořit eh, průmyslovou a technologickou základnu Evropy. Ta finanční, eh, ty finanční stimuly musí jít směrem k evropským podnikům, protože jde o komunitární financování a naši občané by prostě nepochopili, kdybychom financovali neevropské firmy z evropských prostředků. To nám samozřejmě nezabraňuje v tom, abychom nespolupracovali s dalšími neevropskými také firmami, konkrétně v rámci projektů uvnitř programu. A rovněž to nezabraňuje členským státům, aby i nadále pokračovali eh, v těch spoluprácích, v těch společných projektech, které již mají nastaveny s dalšími státy. To je všechno vzájemně v souladu. Důležité je samozřejmě dobře vybrat strategické partnery a zároveň je zapotřebí, aby Evropa podpořila svůj průmysl, aby se opravdu stala autonomní, strategicky autonomní. To je hlavní cíl, o který nám jde. A v závěru, abychom tady tedy stimulovali novou e, fázi spolupráce, malé střední podniky, středně velké firmy, e, bylo by dobré, abychom vyvinuli určité úsilí. Já velice e, cítím nutnost, aby se všechny členské státy e, do tohoto zapojily. My to také v radě cítíme, e, že to tak je. A aby každý členský stát se cítil toho nedílnou součástí, tak je zásadní, aby malé a střední podniky měly možnost se zúčastnit. Víme, že je tady celá řada z nich, které již pracují s velkými firmami, zbrojařskými firmami a jsou jejich subdodavatele ale je zapotřebí, aby tuto možnost účasti měli opravdu všichni. Cílem je zvýšit objem těchto eh, přeshraničních forem spolupráce a hledat firmy, které jsou eh, excelentní ve svém oboru a které jdou cestou inovací. To je zásadní. A aby eh, členské státy mohly pod, se účastnit v co největším počtu, tak je tady určité kritérium. Tři firmy alespoň ve dvou členských státech, to je ta základní definice možnosti zabývat se novými projekty. Určitě budeme po- diskutovat o tom počtu členských států, ale budeme o tom mluvit. Já vás ráda všechny vyslechnu. Jde mi o to, abychom našli cestu k ambiciozní dohodě, abychom mohli vyjednávat co nejdříve, tak aby program byl operativní již od 1. ledna 2019, jak si to přeje komise i rada. A já už se teď těším na další spolupráci s vámi a především na to, eh, že vás všechny vyslechnu, abychom se pokusili sladit naše jednotlivé pozice. Děkuji za pozornost. Děkuji paní Grostet za prezentaci. A teď začneme s diskuzí. Kolegyně a kolegové, stínoví zpravodajové. Pan Poche jako první. On tady zde ještě není, tak eh, pan Martel může říct něco jeho jménem. Ano, děkuji, pane předsedo. Já toho využiji, abych všem, které jsem ještě neměl možnost osobně oslovit, popřál hezký nový rok plný úspěchů. Takže tady nezděluji svoje stanovisko, eh, zdali ano či ne podpořit eh, další rozmach zbrojení, ale eh, jde o to, podobně jak to říkala paní Grostet, zdali chceme být strategicky autonomní než, ne, nebo nikoliv. To je spíš to téma. A my jsme spíš nakloněni příznivě této přeshraniční strategii, této možnosti posílit naše inovační e, schopnosti a být konkurenceschopn, e, konkurenceschopní v sektoru, který se tak trošičku začíná e, těžko potýkat s tou nadnárodní konkurencí. Dovol dovolte ještě pár bodů, které z našeho hlediska si zaslouží určité vysvětlení. Především jde o nárokovost těchto programů. Kdo by se jich mohl zúčastnit? Já souhlasím s tím, co řekla paní kolegyně, ale chtěl bych eh, tady zdůraznit eh, spolupráce podniků, eh, které často spolupracují E, s těmi dalšími třetími státy a je tady otázka povinného e, transferu technologií. Tady musíme být velice obezřetní, někdy dochází k přehmatům a tady každopádně nejde o to, aby inovace Eh, šla do ruky nějakým třetím zemím, které nejsou součástí programu. Na to dbejme. Eh, za druhé, podmíněnost eh, toho programu, těch 25 členských států, které by se účastnili této spolupráce, by mělo jednat soudržně, aby prostě si dobře vybírali Eh, ty programy a nešli eh, cestou eh, jakéhokoliv, jakéhokoliv výběru jakýchkoliv zbraní. A pak ještě duševní vlastnictví v rámci inovací, v rámci prostě finančního projektu je třeba si uvědomit, že duševní vlastnictví musí zůstat pod kontrolou členských států, aby prostě každý členský stát si mohl ponechat tu výhodu inovací, která nám připadá velice důležitá. A pak je tady otázka, Eh, rozpočtu. 500 milionů, je to dost, není. Eh, některé pozměňovací návrhy jdou cestou snížení této částky. Tady si myslím, že třeba, eh, a myslím to stejně jako paní Grostet, hodně jsme o tom hovořili, že by bylo dobré, kdyby v určité chvíli došlo ke koordinaci, ke spolupráci v mezinárodní, na evropské úrovni nemůžeme nechat odpovědnost za obranu na několika členských státech. Tady každý musí projevit určitou solidaritu. Cílem toho projektu je ovšem také eh, říct, že všichni mohou těžit z tohoto eh, vývoje technologického eh, a ponechat si tedy zásadní úlohu v mezinárodní spolupráci. Takže to jsou první připomínky s kolegy jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, které jdou eh, tímto směrem a děkuji paní Grostet. Děkuji, pane kolego, za vaše připomínky. A teď je na řadě pan Krasnodebsky za EKR. Eh, dziękuję panie przewodniczący. Też eh, przyłączam się do życzeń noworocznych też panu przewodniczącemu. Dziękuję. Já bych se chtěl také připojit se svým přáním dobrého roku všem, hlavně to zdraví. A e, je pravda, že e, tady ještě v závěru, v závěru roku bylo hodně práce, bude to asi stejné i letos. A teď už těm pozměňovacím návrhům. Chtěl bych říct, že skutečně vítám skutečnost, že pozměňovací návrhy od kolegů z různých politických frakcí jdou všechny E, směrem e, k vypíchnutí určitých zásadních témat. Takže já e, sdílím to stanovisko. A jedno z těch, jedna z těch otázek, která mi připadá zvlášť významná, je to, že tento projekt Eh, by měl vést k vyvážení průmyslové základny v Evropě do té míry, jak je to jen možné. Hodně pozměňovacích návrhů od pana Buska, pana eh, Marineska, Korbaševa a dalších jdou eh, tím, k tomuto cíli, tomu vybalancování a myslím, že bychom to měli mít na zřeteli, až budeme vytvářet kompromis. A další myšlenka, která z toho vyplývá, je, že tento projekt by měl podporovat nové formy spolupráce mezi podniky aby to prostě nebylo jenom e, financování těch, e, kteří již teď spolupracují. Ale to už je zase další téma, pan Eats, paní Berner a další poslankyně a poslanci z různých frakcí e, to e, všichni e, rovněž zdůrazňují. Takže suma sumáru, myslím, že to jsou velmi dobré návrhy. A teď je tady ještě další téma, které je důležité a tím je to rozšíření členských států, které by byly zapojeny do těch projektů, které by byly předmětem financování. Takže návrh je tedy jít cestou zvýšení počtu členských států ze dvou na tři. A další téma eh, se týká eh, začlenění podniků s minimální kapitalizací. To je také téma, které se objevuje v řadě pozměňovacích návrhů. A je tady ještě téma, které bychom měli mít na zřeteli při jednání se stínovými zpravodaji a tím je otázka definice eh, těch eh, subjektů, které by měly nárok na to se projektu zúčastnit, se programu jako takového zúčastnit. Takže jde o definici evropského podniku, eh, protože Víme, že tady prostě e, se šlo cestou různých strategií e, v různých členských států, co se, státech, co se týče konsolidace obraného průmyslu. Takže my bychom se měli vyvarovat diskriminace, případné diskriminace některých podniků. A pak jsou tady ještě e, další, další otázky, které tak trochu zbuzují obavy. Jedná se o financování, o pravomoce členských států, jejich vlád a také komise. Ale to je asi až na později. Děkuji. Eh, panu za uvági. Eh, next speaker, Madame Virnik. Děkuji a na řadě je paní Viering, která zastupuje pana Riketa. Děkuji, pane předsedo. Eh, přeji všem všechno nejlepší do nového roku. Dominik se omlouvá za to, že dnes ráno nemohl dorazit, vzhledem k tomu, že předsedá výboru TRAN. Jak už říkal dříve, tento program je velmi důležitý a e, opak, opakuje své výhrady, opakuje své díky e, komisi a zpravodaji za dobrou práci. E, v tuto chvíli bych chtěl připomenout k cílům programu, zejména poté, co proskoumal pozměňovací návrhy, že tento program by měl mít za cíl nadále rozvíjet evropskou integraci. Je to fond na rozvoj konkurenceschopnosti evropských obraných projektů. Neměli bychom takovouto iniciativu nějak zaměňovat s mezinárodními politikami o spolupráci. Dominik plně podporuje posílení obranné spolupráce s důležitými evropskými partnery, jako je Spojené království po Brexitu a další členské státy NATO. Tady ale pro tyto úvahy není místo. Název tohoto programu hovoří sám za sebe. E, Evropský program průmyslového rozvoje v oblasti obrany. Evropské peníze na evropské projekty. Nemělo by to být chápáno jako e, protekcionistický nástroj z tohoto důvodu. Dominik se těší na další práci na pozměňovacích návrzích s ostatními stínovými zpravodaji a doufá v program, který posune Evropu vpřed. Děkuji vám. Děkuji moc krát za tyto eh, poznámky. Pan Bytykofr jménem Zelených. Šťastný nový rok. To, je, to říkám proto, abych všechny. Skutečný problém, který máme v obraném sektoru, je efektivita. Máme nadměrnou kapacitu průmyslu, který je už příliš dlouho chráněn ze sobeckých, regionalistických nebo nacionalistických důvodů, k čemuž se pojí. Nepodaří se nám postavit se v účinně výzvám. Aby v sektoru dále rostly průmyslové kapacity, to by byl špatný cíl, který je třeba zásadně odmítat. A ty plánované přímé dotace lobbysté pu, který jim bude dávat peníze. To je samo o sobě korupce. Opozice by měla být ambicioznější. A měla by se snažit spíš v našich zhruba 60 pozměňovacích návrzích před, eh, před, předkládáme eh, alternativní model spolupráce v evropském eh, průmyslovém obraném sektoru. My nejsme proti spolupráci, my chceme, aby byla silnější, uspokojit všechny úzce vymezené národní zájmy a zároveň pomoci evropskému obranému průmyslu. Navrhujeme, aby komise nabídla členským státům své služby a pomohla jim v organizování společných eh, programů rozvoje obraného průmyslu. Domní situaci. A to už od svého založení před téměř 15 lety. Navrhujeme, aby komise organizovala a monitorovala vnitřní trh a právě. A pak je tu ještě jeden aspekt, u kterého bychom chtěli být ambicioznější. Jestliže budeme pracovat na konsolidaci obraného sektoru, měli bychom také pracovat na navázání tohoto sektoru na kontrolu zbraní, humanitární právo, eh, lidská práva. To je pro nehumánní vojenské technologie. Nechceme po vás, abyste změnili cíl, ale abyste změnili způsob, jakým chceme toho cíle dosáhnout. Jednu větu z dokumentu Rady, která už přijala svou pozici. Po identifikování šesti kritérií eh, rada píše toto. Nesplnění jakéhokoliv z těchto kritérií nebude považováno za eliminační. To znamená stejně. Pan Silikiotis Zague. Eh, Neoetos. Já bych s dovolením také eh, chtěl popřát všem co nejúspěšnější nový rok. A chci tady říct jednu věc eh, zcela jednoznačně. Eh, tento Evropský obraný fond eh, se podle mě vlastně zapojuje do militarizace Evropský obraný fond se podle mě vlastně Eh, zapojuje do militarizace Evropské unie. Eh, já to takhle vidím, někteří to podporují. Naše frakce GUE NGL je proti tomuto postupu. Tady jde o to, že by se investovalo do obraného sektoru, že by se posilovaly eh, obrané sektory, aby Evropa byla silnější v oblasti obrany. 500 milionů 500 milionů z komisního rozpočtu by mělo jít to, tímto směrem a 80 které zbývají, to by eh, tedy hradili členské státy. Já bych tady chtěl zmínit určitý eh, právní problém. Eh, článek 41 odstavec 2 říká velmi jednoznačně, <clears throat> že výdaje Výdaje, které e, jsou e, výdaji e, s dopadem na obranu, nemohou být z evropského rozpočtu financovány. My spochybňujeme tedy právní základ tohoto návrhu a čekáme, jak se k tomu postaví právní služba parlamentu a komise. Ať v tom máme jasně. GUE NGL eh, chce, aby tento významný eh, finanční objem umožnil reindustrializaci především těch zemí, které nejvíc trpěly eh, krizí a neoliberální eh, úspornou politikou. Takže jsme proti eh, toho, tomu, co se tu navrhuje, jde to směrem militarizace Evropy a žádáme, aby toto úsilí šlo cestou podpoření globální reindustrializace Unie je tady eh, v tom eh, návrhu jeden velmi problematický aspekt. Těch 500 milionů eh, budou muset být odebrány z jiných programů. To znamená, že to udělá ještě více škod. Například se tady říká, že je třeba podpořit úsilí členských států v oblasti energetické autonomie a 145 milionů bude právě odebráno z příslušných programů, aby bylo nacpáno do tohoto nového Eh, militarizačního projektu. Eh, jsou tady prostě určité politiky, které eh, Unie zatím sleduje a které právě ve prospěch obrany teď budou ohroženy, protože finanční prostředky na ně určené budou zmenšeny. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám přeji šťastný rok 2018. Eh, Evropské unie. Když se podíváte na eh, podrobnosti tohoto programu, tak eh, z toho nicméně plyne, že musíme být velice o omezené dohody tak eh, je možné spolupracovat pouze bi a trilaterálně. Jestliže se máme posunout k evropskému, eh, nakládají na program, eh, který je pod reálným dohledem a musíme tento dohled všemi prostředky zajistit. Kromě toho musíme mít finance z jiných evropských programů. Jestliže komise spustí nějaký nový program, měla by být schopná najít na něj finance aniž by odebí peníze, freshmany na nové úkoly. A e, já se domnívám, že e, Evropské unii by příslušelo 1,24 kyberbezpečnosti s internetovými troly a další. Tak to jsou záležitosti, které si žádají komunikaci e, mezi jednotlivými agenturami její zlepšení. Děkuji, pane eh, Gálere. Vy jste eh, jeden z těch, kteří znají celé téma ze střede. Já vás prosím, abyste si vzal slovo. Měřujeme na tři věci. Za prvé, chceme, aby tam byly bonusy pro přeshraniční spolupráci, chceme řešit také velká konzorcia. Paní Grostet eh, hovořila o fondech, které je možná využít a které by se měly nasměrovat na členské státy. Aby to tedy nebylo jenom ty, nebyly jenom ty nejsilnější. Ano, finanční prostředky od EU musí mít možnost se zapojit do projektů a musí mít výrazný přínos. Musí se také vyřešit otázka vlastnictví. Dále finanční příspěvky Myslím si, že je potřeba. Já mám tři body, které chci, pokusím se tedy zvládnout rychle. Za prvé je připomínka, která se týká Eh, samozřejmě to, toho, že toto je samozřejmě projekt, eh, který se má zaměřit na evropský obranný průmysl, na to, na to se také musí využít, ale eh, pokud jde o vlastní, samozřejmě to, toho, že toto je samozřejmě projekt, který se má zaměřit na evropský obranný průmysl, na to, na to se také musí využít, ale pokud jde o vlastnictví těch podniků, tak to nemusí být nutně v rámci EU. A jsou tady příklady z ostatních zemí po celém světě, kde existují věci jako například nějaké umělé vytvoření otevřené společnosti nebo eh, něco, čemu se říká tady takzvané čínské zdi kolem nějakých eh, firm, tak abych prostě existuje, aby zůstala a byla vyvíjena v rámci EU. Existují tedy způsoby, jak zajistit, že toto skutečně bude všechno ošetřeno. A potom je tady další věc, která se týká malých a středních podniků a toho, že je třeba nějak odměnit zapojení malých a členských podniků. To se mi zdá být velice produktivní způsob, jak to provést. A potom je tady poslední věc, to tady také ostatní říkali, a sice musí to být nové financování, nové prostředky. Nemůže to být financováno na úkor jiných eh, programů. Děkuji mnohokrát, paní to je, prosím. Děkuji, pane předsedo. Moje první připomínka je taková, že vždycky musíme pamatovat na to, že to jde že tady jde o evropskou obranu. Paní Mogherini o tom hovořila také. Musíme mít vlastní kapacity obrané, ale také náš vlastní koncept obraného průmyslu. A to s ohledem na lidská práva. A teď konkrétní věci. Tři konkrétní připomínky. Rozšíření zapojení eh, eh, podniků a zemí, o tom už hovořili stínoví zpravodajové, je třeba zapojit i ostatní země, protože Evropsk, Evropa, Evropská unie, to nejsou jenom dvě, dva nebo tři největší členské státy. A toto je vlastně první pokus o rozšíření zapojení těchto ostatních členských států do sektoru obrany. Je to zásadní otázka. Musí to být přímo i podmínka pro to, aby někdo získal financování. Měli bychom skutečně omezit velké konglomeráty, protože to je velice důležité. A další věc, nemůžeme vynechat třetí země. Víme, že existují nějaké pojistky, eh, že můžeme všechno ohlídat, kontrolovat, ale neměli bychom se bát zapojení třetích zemí. Je tady celá řada velkých států, které zapadají do evropského kontextu Samozřejmě jsou tady určité pojistky, které musíme využít, abychom zajistili, že ty výhody nepůjdou jenom do těch třetích zemí. Ale existují způsoby, jak toto vše ohlídat, například tedy eh, ohlídání výdajů, eh, kritéria pro způsobilost, způsoby, jak eh, financování rozdělovat, tak, abychom splnili veškeré naše cíle v oblasti spolupráce. Samozřejmě to nesmí být země, které jsou považovány za nebezpečné. Děkuji, pan Kajer. Děkuji vám, pane předsedo. Já se samozřejmě přeji ke všem novoročním přáním. E, to je doba, kdy se e, činí předsevzetí, tak já bych možná... Na... E, já bych po tomto apelu chtěl hovořit krátce, protože jsou pro mě důležité dva aspekty. Paul Rybich a já sedíme v rozpočtovém výboru a není, eh, nedívejte se pouze na politické výhody tohoto programu, ale dívejte se také na financování, eh, které bude muset být vzato někde. Hospodářská soutěž, ale strategická autonomie, tak pak komise nastavila opravdu špatný právní eh, základ. To je objektivní chyba a výhrady, které mají kolegy, myslím si, že bychom mohli také požádat o stanovisko právní službu. Děkuji mnohokrát. Vezmu to na vědomí, všechny vaše připomínky k právnímu základu. Pan Děkuji mnohokrát. Šťastný nový rok vám všem. Budu mluvit německy. Sie já také, jakožto německý sociální demokrat, který se zasazuje o posílení evropské spolupráce, tady vidím zcela jasné výhody toho poolingu a sharingu, kde je třeba také jít proti nacionalizaci a myslím si, že je třeba posílit efektivitu, jak říkal Reinhard Bütikofer. Nicméně bych chtěl apelovat na několik bodů, které jsou trošku e, vadou. Členské státy nedělají své úkoly a snaží se je přehodit na komisi a já e, nevidím takovou situaci, kdybychom měli budovat evropské kapacity, ale přitom neměli spolurozhodovací právo, při nejmenším e, o kontrole zbrojního exportu. Náš parlament by měl být odvážný a požadovat kontrolu zbrojního exportu a mít do ní co mluvit. A zároveň e, s, vidím tady e, politickou odpovědnost tohoto e, výboru, pokud jde o zbrojní konverzi. Potřebujeme zbrojní konverzi pro podniky, které už neprodukují vojenské produkty, tak to také udává komise a proto jsou potřeba iniciativy, které zatím nejsou vůbec plánovány. Já jsem tedy docela kritický e, k tomuto bodu a e, i k právní e, k tomuto bodu a i k právní politického hlediska je toto skvělá iniciativa vzhledem k tomu, že Británie odchází z EU a Evropská unie otázkou. Takže v nadcházejících dvou, dvou letech se asi uka- eh, ukazuje, že tedy finanční prostředky máme, nicméně není to ideální způsob financování, protože jenom redistribujeme z jiných programů. Takže v nadcházejícím výsledem finančním rámci bude zásadní, aby byly nalezeny adekvátní a spolehlivé zdroje financování pro tento pro, ve prospěch eh, evropského obraného průmyslu a průmyslu obecně. Děkuji z generálního ředitelství Grou. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně tři body. Tak za prvé, cíl. Cíl tohoto návrhu je posílet konkurenceschopnost eh, ruského průmyslu eh, cíl e, číslo jedna není strategická autonomie, ale je tady princip, který musíme dodržet. E, tady nejde o strukturální fond, není to strukturální fond. Nebudeme vybírat malý střední podnik podle zeměpisných kritérií. Malý a střední podnik e, se do projektu dostane z toho důvodu, že nabídne určitou prav, určité kompetence, určité know-how pro ten či onen podnik a pro ten či onen konkrétní cíl v oblasti zbrojení zbrojařského průmyslu. Konkurenceschopnost to vám také dělá hlavu, já to chápu, jde o to kontrolovat členské státy, bylo to tady připomenuto, my to také budeme sledovat. Pak tady ještě celá řada dalších bodů, pane předsedo, o kterých bychom měli hovořit. Účast třetích zemí. Samozřejmě můžeme o tom uvažovat, ale zase musí to být za velmi striktních podmínek a určitých záruk. Finance poskytnuté evropským rozpočtem musí eh, zase eh, skončit v evropských podnicích, na evropské půdě. Velké podniky často zadávají práci mimo Unii, ale tady eh, jsme v pozměňovacích návrzích navrhli určité záruky, které by nás mohly ujistit v tom, že finanční prostředky z evropských peněz půjdou tedy e, na evropské firmy k evropským zemím. Další věci probereme na jednání stínových zpravodajů. Jsem připravena opravdu zohlednit všechny připomínky, které tady zazněly z vašich dní 22. ledna 2018 a hlasovat se bude v ITRE 21. února 2018 a tak dále na základě mých zkušeností z listopadu a prosince a, osm, eh, a osmi dní v nemocnici mám prací zrujnovat, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pokud to dobře chápu, tak určitě všichni zůstanete, nikdo neodchází. Uh, dear friends, colleagues. Vážení přátelé, dámy a pánové, pokud dovolíte, pustil bych se do dalšího bodu na projednat návrh zprávy. Jménem tohoto výboru bych k tomu chtěl říci několik slov. Cíle těch zemí, a to včetně již existujících a také do budoucna plánovaných plynovodů. Koordinátoři výboru ITRE těmi kroky, které jsou pro takový postup nezbytné. Ale samozřejmě bezodkladně. Znamená, že k tomuto dokumentu můžete předkládat pozměňovací návrhy již od začátku tohoto týdne. Tohoto nařízení. Je to jasný a soudržný právní rámec. To je cíl naší Evropské unie pro udržení. Z jakého důvodu jsme volali po této úpravě? Především eh, různé výklady stávajícího práva, pokud jde o naše propojení se třetí Myslím si tedy, že návrh Evropské komise vyhovuje tomuto obecnému cíli a splňuje obecné požadavky a očekávání. Chtěl bych tady zdůraznit čtyři hlavní z preambule. Toto vyjasnění by mělo na pomoci vyhnout se jakémukoliv dalšímu špatnému výkladu této směrnice. Jak víte, pro všechny plynovody, které vedou do třetích zemí. To je velice důležité. Další věc, národ. To znamená, že tady bereme na vědomí očekávání členských států a také firem, které investují pravidel hospodářské soutěže v EU, že by tedy eh, nenarušovaly efektivní fungování vnitřního trhu s energií. Jak už jsem říkal na začátku, tady jde nám tady od tato upravená směrnice. Protože samozřejmě chceme mít plně fungující a transparentní trh s energií to jak uvnitř EU, ale také z hlediska dodávek ze třetích zemí. A čtvrtý bod je ten, že vzhledem k tomu, že tento návrh, eh, jak víte, je to jeden z nejkratších legislativních návrhů, který naše, náš výbor dostal na starosti. Většinou je to 30-40 stránek, ale tento návrh skutečně má 3-4 stránky, je velice technický, ale také za, eh, velice za, eh, důležitý. A projdeme si tady celý ten Nika tu není, takže paní Toyer uh, eh, ho na. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud jde o tento dokument, asi se všichni shodneme na tom, že v podstatě naplňuje naše očekávání, která tady byla vyjádřena už, že bych tady očekával posílenou roli komise a možná také vypracování do, posouzení dopadů v případech, kdy eh, nějaké konkrétní zařízení žádá o výjimku. Takové posouzení dopadů by se týkalo bezpečnosti vnitřního trhu. Možná by tam mohla být provedena také určitá analýza toho, zda nedochází k využívání nějakých nekalých eh, obchodních praktik Například tak, jak Evropská komise posoudila eh, praktiky, které používá v Evropě firma Gazprom. A možná bych si dovolil jednu političtější připomínku. Pokud vím, situace v radě, pokud jde o tento konkrétní legislativní návrh, je složitá zazněl požadavek o vypracování dalšího eh, posouzení dopadů, což se nám zdá být zbytečné. A všichni víme, že tady jde o jeden konkrétní případ, na který by se eh, vztahovala tato nová legislativa, že to stojí za touto iniciativou. Je to ten kontroverzní eh, plynovod Nord Stream 2. A ten má takový symbolický význam. My hodně hovoříme o evropských hodnotách v Evropském parlamentu a já si myslím, že toto je projekt, který skutečně ohrožuje evropské hodnoty. A evropští občané velice pozorně sledují tento projekt a v dnešní době vzhledem k tomu, že probíhají vyjednávání o vytvoření koalice v eh, Německu, existuje riziko, že tento projekt bude dále pokračovat. Já bych tedy chtěl apelovat na všechny kolegy, především na kolegy z SPD, aby pamatovali na tyto evropské hodnoty, které tady tak často zmiňujeme, a aby udělali všechno proto, aby eh, zabránili realizaci Nord Streamu doufejme, že eh, aktivity rady se nezaměří na další spožďování eh, této naší práce. Děkuji mnohokrát. Pan Fedley eh, zastupuje pana Petersena. Děkuji mnohokrát. Pan, pane předsedo, pan Petersen se omlouvá, že nemohl být při, přítomen na dnešním zasedání. Připravil si ale dlouhé vystoupení, které přednesu E, za něj. Od konce roku 2016 pracujeme na, tím, na tom zimním balíčku a náš cíl je jasný. Chceme omezit spotřebu energie tím, že zvýš, zlepšíme energetickou účinnost, chceme přejít k obnovitelným zdrojům, chceme vytvořit skutečný vnitřní trh s energi- energií, tak, aby naši občané mohli mít levnější a zelenější energii. Jsou proto dva důvody. Za prvé, musíme bojovat proti změnám klimatu a za druhé, chceme, aby Evropa byla méně závislá na dovozu Eh, energie ze zahraničí. Ale toto, eh, tato směrnice teoreticky by mohla vést k větší závislosti, závislosti na ruském plynu. Podle pana Petersena jsou tady eh, dva základní problémy. Stávající rámec umožní, umožňuje členským státům žádat o výjimky pro infrastrukturní projekty podle článku 26 stávající směrnice. A to je velká mezera, která hrozí uh, Eh, podkopat cíle eh, toho, této směrnice a celého balíčku. A za druhé, ta definice propojovacích zařízení je příliš slabá. Pan eh, Petersen vítá pozměňovací návrh pana zpravodaje, jde správným směrem, ale má pocit, že je třeba zajít ještě dále, abychom zabránili členským státům v tom, aby obcházeli tato pravidla a aby ještě dále zvyšovali naši energetickou závislost. Proto tedy předložíme pozměňovací návrhy, které posílí tuto směrnici v těchto dvou aspektech. Děkuji vám tady jménem pana Petersena. Unie má několik pilířů a je to klimatický pilíř, o kterém budeme hlasovat příští týden, ale pak je to také pilíř energetické solidarity a energetické bezpečnosti. A v tomto legislativním období uh, už jsme uh, udělali nějaké zprávy, je to zpráva pana Krasnodebského o mezivládních do historické vysvětlení, protože v letech 2006, 7, 8 se dělala směrnice o plynu, e, která e, nebyla pořádně vybavená, tak na vnitřním trhu s plynem e, vznikl ten nešvar, že není jasné, že Evropa má kompetence pro plyn celé ty, eh, všechna ta kázání o tom, že Evropa má být silná, koordinovaná, hovořit jedním hlasem v Moskvě, v Rize a tak dále, to jsou všechno eh, nesmysly, dokud bude eh, v, v plynové směrnici tahle obří díra. Proto podporujeme komisi. Berlín nebyl příliš šťastný, že komise prokázala tu politickou kuráž a říká si, říkáme si, je naše sedsakramenská povinnost ji podpořit a vylepšit zlepšit ten text. A proto eh, my eh, zelení eh, podporujeme návrh pana Gací. My se je pokusíme všechny seškrtat a právě tak text o třetích stranách se musí zlepšit. A já doufám, že najdeme velikou většinu v tomto parlamentu, protože vyjednávání s radou budou tvrdá, protože oponenti Děkuji, pane kolego. A teď eh, dávám slovo paní Sakorafa a chtěl bych se omluvit mluvit řecky. Patrně nemáte tlumočení do řečtiny z ostatních jazyků, ale je zcela možné hovořit řecky. Vy tedy nahrazujete pana Silikiotise a máte slovo stanoviskem naší frakce. Vážené kolegyně a kolegové, tady se jedná o velmi závažný návrh, jehož cílem je eh, modifikovat eh, směrnici. Ta situace je poměrně nebezpečná. Komise přichází s návrhem bez případové, či pardon, eh, bez studie o dopadech přitom až bude hotová studie o, studie o dopadech a slučitelnost e, s mezinárodním právem, protože naší pravomoci ohledně e, svrchovaného nakládání s našimi e, přírodními zdroji, tak to je to upraveno v mezinárodním právu a komise nám se a také pro plynovody budoucí, jako například istmi bytelů a ty nebyly vůbec zohledněny a suma sumárum se jedná o návrh, který vychází vlastně nejprve je tady pan Lange. Já, e, Děkuji vám, pane, toho, jak měl vypadat trh s plynem. E, mělo být možné za stejných podmínek a za stejného schvalovacího postupu dodávat do členských států plyn podle článku 192. E, to byl úspěšný projekt, trh s plynem je nejlépe fungující, navrhuje, je jakási rozkladná regulace. A tak, jak radí kolegové z ECR, že musíme chránit evropské hodnoty, tak tomu už vůbec nerozumím. E, já nevím, jaké evropské hodnoty má strana PIS, e, která tu chce bránit evropské hodnoty. E, tady jde o uchování fungujícího vnitřního rozhodovací pravomoce na, úrovni, na úroveň EU. A za druhé, Eh, neexistuje, ne, neproběhl žádný právní přeskum, neproběhlo žádné posouzení dopadu. U takhle významné změny, která by postavila celý systém na hlavu a eh, třetí státy, Alžírsko, Rusko nebo někdo takový by e, získal pravomoce Evropské unie, tak taková země nemůže proběhnout jen tak. E, tady je potřeba právní vyhodnocení a posouzení dopadu. E, tam se říká, že členské státy v otázce životního prostředí a technické technických otázek mají kompetencně otočeno. A já říkám, že ani e, pro e, hospodářství, ekonomiku není komise příslušná e, už ledna, potom budeme čekat tři týdny a nebudeme mít žádné možnosti uspořádat slyšení nebo debatu s experty, nějaký právní přes tak tomu je otázka, jak postupovat. A já bych reagoval na návrh pana Buska, kterého si opravdu velik říká, ne, musí být napevno na deset let. A potom Dále tu máme otázky hospodářské soutěže, které s tím nemůže souhlasit. Ne všechny, ale velká část frakce nemůže souhlasit. Takže já požaduji nejprve uspořádat slyšení a za druhé posunout lhutu pro pozměňovací návrh. Um. Děkuji vám. Pan Butikofer chci říct, že tady, tady e, chci jenom se ujistit, že ten výraz důležitá zpráva e, skutečně v jiných jazycích byl přeložen eh, tak, jak to teď říkám, protože nechci rok začítat s takovouto, s takovouto chybou. Pan Butikofer. Bylo zabráněno německo-polské krizi, to je vždycky dobře. Já jsem vděčný panu Langenovi za to, že hovořil jasnou řečí. Protože tím také dává jasně najevo, že ten problém je v jádru německý problém, protože německá spolková vláda odmítá princip energetické solidarity a energetické nezávislosti brát vážně. Eh, pan Langen říká, že to není eh, nový problém sociálních demokratů, eh, jak podsouval pan Krasnodebský, ale že je to i problém části německé křesťanské demokracie. A bohužel, bohužel kancléřka už několikrát otevřeně prohlásila, že je to čistě ekonomický projekt a proto nemá nic společného s politikou. To je také taková šaráda. Já si myslím, že to je velmi politický projekt. A pokud jde o hodnoty energetické nezávislosti a energetické solidarity, eh, tak pokud chceme, aby to nebyly jenom prázdné pojmy, tak musíme mít pochybnosti, jestliže nějaká členská země se jimi odmítá řídit. A eh, po, podle komunitárního práva bychom se mohli postarat o to, eh, aby, byly formul, aby ty společně formulovány společně formulované cíle nebyly jenom takové prázdné slupky. Eh, já vím eh, od Manfreda Webera, předseda, předsedy frakce pana Langena, že pan Manfred Weber zcela sdílí naši kritiku projektu Nord Stream 2. A přál bych si, abychom tady eh, v Evropském parlamentu se, eh, pane Krasnodebský, trochu mě pobavilo, že mezi eh, řádky vašeho projevu jsem vyčetl, že litujete toho, že eh, pane Krasnodebský, trochu mě pobavilo, že mezi řádky vašeho projevu jsem vyčetl, že litujete toho, že v, Jama, že v Berlínu nevznikla jamajská koalice. To byla opravdu velice do, do, velice dobrá předchozí řeč. Není to pouze sociálně demokratický problém. Bývali eh, přesně tou zprávou a návrhem komise, tak to je eh, v první řadě obsahová zpráva a e, chceme-li schvalovat výjimky, tak bychom museli měnit celou směrnici, která se netýká jenom Nord Streamu, ale 65% našeho importu plynu. A to je otázka, kterou bych chtěla položit a zcela, ale 65% naší potřeby plynu, abychom to lámali přes koleno a abychom neměli možnost tady ve výboru se nechat informovat. A proto naprosto souhlasím s požadavkem Vernela Langena. Není možné, eh, abychom podali pozměňovací návrhy, abychom k tomu byli. Není malá změna z mého pohledu. A právní služby obou výborů e, mají značné pochybnosti a tyto pochybnosti bych chtěla nejprve odstranit. U takhle e, důležitého rozhodnutí to nechci lámat přes koleno. Potřebujeme čas, musíme se pobavit. To zcela souhlasím s panem Langenem. Pan Rybik, stejné pravidlo. Děkuji, pane předsedo. K té předložené zprávě víme, že e, Evropská unie má dlouhou tradici s třetími zeměmi. E, s velkým zájmem jsme sledovali e, vznik energetické charty, což je důležitý základ pro spolupráci pro s třetími zeměmi. A ty, ta pravidla, která se týkají reciprocity, jsou podle mě v centru debaty, protože samozřejmě jde o to vytvořit systém, který by nebyl jen efektivní, ale který by také zaručoval rovné zacházení třetím státům. Ta kritika, že chybí posouzení dopadu, je podle mě oprávněná. U e, těchto otázek, které momentálně komise položila na stůl, jde vlastně o to, že bychom měli hlasovat a myslím si, že naslouchat eh, a eh, informovat se o tom, jak nejlépe vyřešit situaci, eh, je naprosto zásadní. A v otázce, v oblasti komitologie hrajeme důležitou roli návrhy. Děkuji moc krát, pane kolego, za poznámky. Pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že suma sumárum jdeme cestou pokroku a vidím, že postupujeme dobře. Samozřejmě e, je tady otázka obnovitelných e, zdrojů energie, e, tomu se budeme věnovat příští týden a je důležité říct, že jsme se dostali nad rámec návrh komise ohledně 37%. Tady jde o to snížit závislost na pevných palivech a fosilních palivech. Nežijeme nicméně v ideálním světě. Těch fosilních paliv se hned tak v nejbližších letech eh, eh, nezbavíme, takže Eh, spíš než málo, eh, do, málo importu eh, plynu, budeme jich mít víc do budoucna, pane předsedo. A je třeba na to myslet, je třeba, aby investoři žili v nějakém prostředí předvídatelném. Jistě nežijeme v ideálním světě, jsou tady výjimky, ale pokud výjimky, tak omezené. Vy jste tady mluvili o deseti letech, dobře, to e, dává smysl. Každopádně potřebujeme zajistit, aby tady byly rovné podmínky pro všechny a, jak jste řekl, e, e, společně s vámi a s komisí věřím, že dospějeme k vybalancovanému řešení a k rozumnému, vyváženému přístupu k celé věci E, který také bude dobře zapadat do našich celkových cílů ohledně energetické unie a do e, prostě e, bezpečných jistých dodávek. Děkuji kolego. Pan Salíny je dalším řečníkem. Prosím. Děkuji. Já bych chtěl připomenout, Eh, pár věcí. Eh, konkrétně něco mně připadá zvláštní, že o tom zatím nebylo hovořeno, možná jenom nepřímo. V návrhu komise se hovoří, je tam odkaz na tu novou eh, na tu novou problematiku a také odkaz na stávající plynovody. Já si myslím, že to je trochu komplikovaná záležitost. Je pravda, že e, propojení s třetími státy je zásadní otázkou a dnešní ranní rozprava to dobře dokazuje z té politické stránky věci. Ale nezapomínejme na to, že teď eh, tady existují plynovody, eh, které jsou eh, propojené s třetími státy a že tento systém funguje velmi dobře. Některé z těchto plynovodů mají propojení s třetími státy, jejichž politická stabilita je velice mizivá. Takže my tady vlastně riskujeme, že tato nová disciplína by se týkala plynovodů eh, eh, s některým, propojených s některými zeměmi, které je více eh, řada problémů. Děkuji, kolego. Další řečník je pan Kadius, prosím, třebitelů, kteří e, prostě e, chtějí zvýšit svůj blahobyt a e, prostřednictvím své odpovídat našim normám ve všech oblastí. Například nemůžeme tady prodávat svobodně hračky z nějakých třetích států, které vení ohledně služeb uvnitř Unie se setkávají s problémy, protože země mají různá Eh, mzdová eh, třeba z oděvů, eh, tam je to jednoduché Eh, tam se dá koupit zboží vyrobené v Číně, ale s těmi službami oni s námi chtějí obchodovat, takže prostě musí ta naše pravidla respektovat a zároveň se na jejich eh, tvorbě nepodílejí. A teď trh s plynem. Link v posledních 15 eh, letech hodně tvrdě jsme bojovali proti monopolistickým tendencím, aby tady vznikla konkurence pro dobro evropského. Ale, ale je tady jedna, jedna nejistota. Jak to ale vy z infrastruktury strukturou, která začíná ve třetím státu a končí v Evropě. Může si dělat, co chce, dejme tomu v Číně, ale když přijde na trh Unie, tak už musí odpovídat našim eh, normám. A naprosto stejná paralela by měla existovat pro eh, plynový sektor. Ve třetím eh, zemích jsou různá pravidla, ale v Unii máme svá pravidla. A když se ta struktura dostane na Evropskou komise, to, to nějak vyřešit. Samozřejmě je to velice politizovaný, eh, politizované téma protože ono, se to má, ono to má co dočinění s dodávkami plynu z Ruska a že to prostě kvalitní eh, eh, poplatky, nemůžeme prostě zavírat oči před realitou. Ale když se prostě dostáváme tváří v tvář hodně finančně podloženým zájmům, je eh, jedinou cestou, jak najít eh, z toho cestu ven, eh, je dost, dost výjimkou z takovéto snahy. Předseda, děkuji. Další je pan Henker. Also mal Deutsch sprechen. Já budu výjimečně mluvit německy z následujících důvodů. Tady zaznělo, že se týká, že, že jde o vnitropolský eh, konflikt, možná nejde o interní polský eh, konflikt. Na začátku celé té historie byl německý skandál a na to bych chtěl upozornit. Eh, byl to skandál, kdy jeden spolkový kancléř za doby, za doby své aktivity se domluvil s ruskou vládou a pak od toho ustoupil. Když se ukázalo, že nekritizovali svého bývalého předsedu, je pochopitelná, ale ani CDU ho nekritizovali konkretizovala. Proč eh, CDU tehdy, za, protože to tehdy CDU za velké koalice eh, potřebovala, tak mohl Schröder pokračovat. A v této diskuzi zjišťuji, že tahle velká koalice funguje ještě pořád. Eh, pan, eh, já si myslím, že vnitřní trh je úplně to nejdůležitější, co kdy Evropská unie vytvořila. A musíme dělat všechno to, abychom vnitřní trh posilovali. A kdykoliv Evropská komise potřebuje více kompetencí k tomu, aby posílila vnitřní trh, tak by je měla dostat. V tom eh, jsem i nikdy dost Evropy. Tady najednou z ničeho nic říkají, že tohle je odpovědnost, kterou bychom měli přenechat členským státům. Eh, a že by neměla být tato kompetence odevzdávána do Bruselu. Děkuji. Děkuji. Další je pan Vedele. Děkuji, pane předsedo. Teď budu hovořit eh, za sebe a ne za kolegu. Chtěl bych eh, připojit k tomu, co řekl kolega Karinc. Ještě byl také v otázce bezpečnosti. E, e, co se stalo po prvním Nord Streamu? vidíme, že tady je vlastně větší území, aby ruské zájmy byly zase znovu o, eh, jaksi posilovány a eh, tyto eh, ruské zájmy jdou, samozřejmě je schopnost mobilizovat své letecké síly, aby integrita toho plynovodu byla ochraňována a to může mít také důsledky na, když bych se měl vrátit na trh s energetikou, tak tady musím říct, že je obrovsky důležité, jak tento trh bude budeme vytvářet. Vnímejme to tak, že ten trh s elektronikou Eh, my říkáme, že chceme větší propojení mezi členskými státy, aby se dala lépe transferovat, eh, eh, aby se dali zásadní. Víme, jak to bylo v té oblasti elektřiny. To mělo velmi, velmi dobrý důsledky, do, do, do, velmi dobré důsledky na překračování výsostného vzdušného prostoru nad Švédskem a to jsou věci, které, před kterými nemůžeme zavírat oči. Před předseda. Eh, dobře, takže vidíte, že jsme začali s druhým kolem eh, příspěvků. Eh, kdo si chce vzít slovo ještě jednou? Pan Lange. Sam... Krátkou poznámku. Tak jak to zdůvodnil kolega Karinč, že se musíme informovat o vývoji trhu s plynem, o případných dírách, o právních otázkách, tak tak to můžu akceptovat to ale za zvoleného postupu není možné a proto bych chtěl znovu podat žádost, abychom uspořádali slyšení o vývoji právního plynu, o problémech právní povahy, eh, mezinárodních aspektech, Pan Henkel je tady dost eh, rozpolcený, protože ECR chce posilovat eh, národní státy, tentokrát eh, chce posilovat evropskou regulaci. I k tomu by se to slyšení mohlo vyjádřit. A proto žádám o to slyšení a z nich prognóz v, v roce 2030, což už není tak daleko, to je jenom 12 let zabránit Nord Streamu 2, tak já říkám, dobře, to je projekt komise, ale teď, jak říkal kolega Salini, eh, tak eh, ona to dělat nemůže. Eh, Polska, Německa, já nevím, kde jinde vzniká ještě konflikt, ale potřebujeme zkrátka věcnou... Děkuji, pane předsedo. Veselý nový rok jménem Evropské komise přeju všem. Potřebujeme, aby ten rok jdou eh, posilování, cestou posilování některých aspektů našeho návrhu. Eh, otázka eh, teritoriálních vod a eko. A návrh zprávy také hovoří o roli komise, která by byla uplatňována v případě výjimek, které vnímám a vítám to jako širokou podporu pro návrh zprávy, i když jsem také zaslechl některé hlasy, které mi trochu připomněly eh, diskuzi v pracovní skupině rady, eh, kde některé členské státy, hrstka členských států, stále ještě tvrdě bojují proti našemu návrhu. Ale když jsem slyšel teďko tu druhé vystoupení pane Lange, pana Langeho, tak mám skutečný problém, protože pan Lange řekl, ano, dovážíme zla, jsou respektována pro ty eh, plynovody, protože jsme na těch eh, dodávkách závislí. Já to vidím úplně opačně. My bychom měli také, pro tento návrh je velmi rozšířené. Eh, podívejme se na to, k čemu tady chceme dospět. Návrh komise jde cestou zajištění právní jistoty ohledně prostě nevíme, proč bychom měli privilegovat Eh, plynovody, které začínají v třetích státech, tovali všechny eh, ty naše, eh, naše požadavky, nediskriminační tarify, transparentnost a tak dále a přístup ze... Tak samozřejmě tady můžeme explicitně říci, že když prostě v konzultacích jdeme těch plynovodů. A pan Salín na to správně upozornil. My se domníváme, že když se podíváme, když se ohledneme zpět, tak celé vlastně zabraňovali dobře fungujícím etablovaným eh, eh, plynovým eh, trasám. Tady dáváme vlastně hodně, jak si zkomplikovali a také bychom spochybnili ty toky plynu z ciziny relevantní a hrozně důležité, aby členské státy si u těch pravomocí, pardon, u těch výjimek udrželi to ve své pravomoci, eh, abychom mohli zajistit dobrou situaci. Pak bylo řečeno, a vždycky se to opakuje, že tento návrh by se eh, obořil vlastně e, o e, ta pravidla fungování, operational rules. E, toto je návrh, který nejde proti Nord Streamu 2. Ten ať problémy pro budoucí plynovody. Jak? Pokud máte prostě vědomí, pokud víte, že musíte něco splnit, no tak to prostě uděláte, že? Eh, tedy eh, je to otázka studií o dopadech. Ano, eh, většinou tomu tak je, že komise návrhy doplní studiemi o dopadech. Chtěl bych tady přivážení úplně nového právního rámce, ale vyjasňujeme právní situaci, jak tady bylo také správně řečeno. Vyjasňujeme slova smyslu, ale k potřebě vyjasnění právní situace. A proto toto vyjasnění už není zapotřebí, abychom Langeho a od států, které jsou proti našemu návrhu, eh, jde o eh, umluvu o námořním právu tady mínky pro plynovody, které vstupují eh, na, do jeho teritoriálních vod či moří. Takže ta úmluva dává těm přijít na právní službu, ale my to vidíme takhle. A eh, chci říct závěrem, že komise opravdu vítá tu širokou podporu, které se dostalo našámi sejít a diskutovat o těch věcech a poskytnout ty odpovědi. Eh, předseda, děkuji. Myslím, že je dobře, že jsme na to měli a máme dost času konfliktu. Je to technické téma, ale zároveň e, politicky velmi e, citlivé téma. Takže je třeba, aby v takové diskuzi zač- znělo všechno to, co potřebujeme. Já teď ne politicky chci zdůraznit, že naše diskuze o energetické unii je také politickou diskuzí, protože někdo ingeroval Eh, nebo ovlivňoval náš vnitřní trh prostřednictvím je zjednodušeně dodávka, dodávek eh, energetiky. Takže to je to, co tady chtěli někteří kolegové zdůraznit. My neustále diskutujeme o politických tématech, když diskutujeme o energetické unii a bych eh, se chtěl soustředit na obsah toho návrhu. To znamená, se soustředit víc na některá řešení. Za prvé společný trh, druhý pilíř energetické unie. Pane kolego Lange, našeho společného trhu, společného trhu s energií. Diskutujeme to od počátku roku 2013. Všechny naše diskuze o energetické unii, o třetím energetickém balíčku, s energetikou, takže to je hodně velká diskuze. Chci to říct zcela jasně. A zároveň bych chtěl zdůraznit, že samozřejmě některé eh, národní pravomoce ztrácíme, když je předáváme Evropské komisi. Ano, samozřejmě, pokud se poleháme na Evropskou komisi, na evropské instituce v tom, že nám mohou obecně řečeno pomoci e, pro naší obecnou bezpečnost, no tak pak jim musíme dát k dispozici část svých pravomocí. A tyto instituce pak musí začít jednat, tak musíme se vzdát určitého objemu svých vnitrostátních pravomocí. Není v tom nic mimořádného pro e, tuto situaci. Já bych chtěl podpořit Evropskou unii a chtěl bych jít ku předu vytvořit. Vytvořme tedy takovou situaci. Energetická unie a obecně společní měli vzít v úvahu. A teď eh, ještě eh, jedno téma, pan eh, ředitel Borhardt o tom hovořil. Vlastně na základě této směrnice může být budováno plno dalších plynovodů. Není to nic proti ničemu, ale chceme, aby bylo jiného. Takže my můžeme pouze e, podporovat vytváření dalších plynovodů. A je tady jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit a vysvětlit. Jedná se o exkluzivní ekonomickou zónu. To je důležité téma. Musíme se tím zabývat. Vznikly tady určité obavy o úmluvou OSN ohledně námořního práva. To je důležité. Unie je e, nezávislou e, smluvní stranou a tím pádem také samozřejmě musí nést e, práva a povinnosti z toho vyplývající. Komisní návrh 79 té umluvy o námořním právu si zkontrolujte, je to pro nás zásadní. A za druhé, soudní dvůr v roce 2012 rozhodl, že že exkluzivní hospodářské zóny jsou součástí eh, námořního práva, úmluvy OSN a rozhodnutí Evropského soudu z roku 2012. Takže tady je skutečná eh, velmi pevná právní jistota v tomto případě. Drazí přátelé, měli bychom vždyť, což je v demokracii poměrně přirozené. Děkuji vám za velmi dobrou diskuzi a teď předkládání e, pozměňovacích návrhů. 16. ledna vyprší lhuta ve 12 hodin a očekáváme, že se v ITRE bude hlasovat o diskuze se všemi stínovými zpravodaji e, s cílem připravit kompromisní pozměňovací návrhy k této směrnici, která je je důležité, abychom měli slot. Váš návrh byl ITRE prostřednictvím i svých slyšení. Takže děkuji vám, kolegyně a kolegové, za skvělou diskuzi. A teď a chtěl bych vám připomenout, že Boj proti antimikrobiální rezistenci představuje jednu z výzev eh, rámcového ITRE o Evropském akčním plánu jedno zdraví proti antimikrobiální rezistenci. Samozřejmě je třeba předložit pozměňovací návrhy a tak v nadcházejících dnech sama učiním a samozřejmě do 16. ledna, tedy do příštího úterý, do 12 hodin máte všichni prostor pro to úvodní stanoviska. Také jsem to konzultovala s generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace z Evropské komise, abych měla jasný přehled o tom, jaké aktivity už se v minulosti odehrály. Pokud jde o rámce 5 a 7, byla již investována 1 miliarda eur do výzkumu pokud jde o konkrétní čísla a rozdělení investicí, tady vás odkazuji na návrh stanoviska. V rámci tohoto stanoviska jsem se snažila zůstat v rámci kompetencí výboru ITRE. Musíme stimulovat výzkum a inovace v této oblasti, a to tím, že vytvoříme několik eh, pobídek. Musíme stimulovat investice v celém vývoji produktů a během celého jejich životního cyklu. děkuji, veřejného zdraví a podporovat udržitelné použití. Také jsem kontaktovala několik dalších aktérů, abychom, abych získala jejich názor na tom, jak stimulovat něco takového a je, jaká je situace na trhu. Obtížné je, jak se asi všichni shodneme, že musíme jenom jedna z deseti tisíc molekul může posloužit pro výrobu dalších nových léčiv nebo vakcín. Proto tady apeluji na lepší spolupráci v, jednotl- v rámci jednotlivých sektorů a mezi nimi a také na lepší využití dat. Je naprosto zásadní, abychom zlepšili sběr dat, nové trendy a vývoj v oblasti AMR. A tady je důležitá digitalizace ve všech sektorech, protože díky ní máme možnost sbírat veškerá data OMR daleko lepším způsobem. Těším se na další rozpravy s eh, stínovými zpravodaji z jiných frakcí a chtěla bych zdůraznit, že moje, pane předsedo, děkuji vám, paní zpravodajko, za vaše připomínky. Paní Anna Záborská, jakožto zástup paní zpravodajce, paní Víring, za práci, kterou odvedla na tomto návrhu stanoviska a chtěla bych ji poděkovat i za uh, tu iniciativu, že se chtěla sejít se stínovými zpravodaji už předtím, než vypracovala své stanovisko. Jak už říkala, a nebudeme koordinovat růst AMR, tak v roce 2050 může způsobit, může vést až k 10 milionům obětí na životech, což je více na překonání buněčný ne, buněčné bariéry na mikrogram negativních bakterií. a je potřeba tomuto mechanismu porozumět. To znamená, že se musíme zaměřit nejenom na výzkum nových antibiotik, ale také na výzkum mechanismu farmaceutické firmy a výzkum, výzkumný sektor je výzkum antibiotik v tuto chvíli